Vážený pane předsedo, místo předsedové, vážení poslanci, dámy a pánové, pokusím se dodržet eh, právě zmíněné pravidlo. Jsem velice ráda, že tady mohu být jako kandidátka na komisařku pro obchod a doufám, že následně po tomto slyšení budete moci mou kandidaturu podpořit, protože tato problematika a práce na ní je mým dlouhodobým smem, snem. Mezinárodní obchod a investice je eh, oblast, která se dotýká lidských životů po celém světě a myslím si, že tady Evropa může přinést svou přidanou přidanou hodnotu. Boj za demokratická práva, transparentnost a odpovědnost byla vždy základem mé politické eh, kariéry, jak tady v Evropském parlamentu, v Radě, tak také v Evropské komisi. A já bych chtěla eh, vnést toto své odhodlání také do obchodní politiky. Tato politika by měla být inspirována demokratickými eh, hodnotami a jejím cílem by mělo být zlepšit kvalitu života lidí. Vždy byl obchod velice důležitou součástí hospodářského úspěchu a zajistil Evropě jednu z nejvyšších životních úrovní na světě. Dnes se nám pomáhá dosáhnout hospodářské obnovy v zemích jako je Španělsko nebo Irsko a tato obnova přináší naději řadě nezaměstnaných, nezaměstnaných kteří se tak mohou vrátit zpátky k normálnímu životu. V budoucnu bude obchod ještě důležitější pro tvorbu míst a růst v Evropě. Zhruba 30 milionů eh, Evropanů již dnes se obchodem živí a tento počet eh, poles poroste a poroste dále, až budou úspěšnější také vznikající eh, ekonomiky. A čím větší je růst mimo Evropu, tím je důležitější, abychom měli přístup na tyto trhy. Myslím si, že Rus ukazuje, že obchod může být nástrojem, jak bojovat s chudobou. 100 miliony lidí mm, mají díky obchodu možnost žít důstojnější život. Já jsem se snažila i eh, ve své minulé funkci eh, ukazovat, jak je obchod důležitý eh, pro lidi a že jim může nabídnout skutečnou šanci prožít kvalitní život a neopouštět své rodiny a země. Myslím si, že obchod také zbližuje jednotlivce, umožňuje zlepšit mezilidské kontakty, takže si myslím, že Obchod je e, odpovědí na potřebu lidí e, zajistit si bezpečnou budoucnost, ale neznamená to, že otevřené trhy jsou cílem sami o sobě, jsou jedním z prostředků dosažení cíle. A proto nemůže být obchodní politika motivována úzkými interními zájmy ať už jde o zájem ochránit či rozšířit eh, trhy. Musí jít o to dosáhnout co možná nejširších zájmů pro celou společnost. Pokud budu potvrzena ve své funkci, posoudím eh, veškerou eh, současnou aktivitu i budoucí aktivity v Evropské unii na základě následujících zásad. Obchodní politika musí být řízena zájmy občanů, což znamená, že musíme být ambiciozní při vyjednávání, pokud chceme dosáhnout pracovních míst a růstu, ale obchodní politika musí zapadat do širšího rámce rámce domácích politik na podporu eh, růstu. Musíme umožnit pracovníkům z sektoru, kde je obrovská konkurence, přejít do oblastí, kde se nabízí díky obchodu nové příležitosti. Za druhé, obchodní jednání musí být otevřená a transparentní, aby všichni zainteresovaní měli možnost eh, uvědomit si, o čem se vyjednává a vyjádřit se. A za třetí obchodní politika spočívá ve spolupráci a také v určitých zásadách a já zajistím, aby Evropa obhájila své zájmy v obchodních vyjednáváních. To znamená, že dohody o obchodu by měly chránit životní prostředí, zajistit pracovní práva a dodržování základních lidských práv. Musíme tedy žádat reciproční nastavení eh, vztahu a eh, zabránit zneužívání pravidel. Obchodní politika je velice silným mezinárodním nástrojem a proto ho musíme použít pro posílení míru, svobody a demokracie po celém světě. Budu používat tyto čtyři zásady eh, ve všech oblastech. Jednak pokud jde o eh, VTO, já věřím ve vícestraná jednání jako člověk liberálního smýšlení a proto si myslím, že VTO musí pokračovat ve své činnosti a dosáhnout přislíbených výsledků. Vícestraný eh, program vyjednávání tedy pro mě bude prioritou. Zaměřím se také na eh, probíhající bilaterální vyjednávání a myslím, že o tom za okamžik budeme společně dále hovořit. Zaměřím se na vztahy s Čínou, což je druhý největší obchodní partner Evropské unie. Musíme zde vycházet ze zásady spolupráce, ale také dodržovat pravidla hry, abychom zajistili rovné podmínky pro všechny. Chci se zasadit o podporu rozvoje prostřednictvím nového strategického partnerství s Afrikou, jak o tom hovořil eh, předseda Juncker. A zaměřím se také na naše blízké sousedy, abych ukázala, jak může být eh, obchod eh, propojen s dodržováním základních zásad. Je tady ovšem jedna oblast, kde, se budu, kde budu velice na pozoru, a to je otázka TTIP, transatlantického obchodního investičního partnerství. Je to velice náročné vyjednávání a hodně se o něm veřejně diskutuje. Posledních několik let jsem sledovala tato vyjednávání trochu zpovzdálí a překvapilo mě to, co jsem slyšela. Očekávala jsem, že se bude hovořit o dvou miliardách eur se kterými se každý den obchoduje přes Atlantik o využití doposavat nevyužitého potenciálu vzájemných vztahů. Většina těchto příležitostí je v oblasti eh, služeb a může Evropě posloužit k tvorbě dalších pracovních míst a vytvoření nových příležitostí. Ale místo toho jsem slyšela tvrzení, že eh, komise chce snížit eh, standardy pro potvar, potraviny, eh, že chce do vyjednávání zavést nějaké kuloární dohody. A já jsem se tedy snažila eh, zorientovat eh, v situaci, dospěla jsem k následujícímu závěru. Myslím si, že toto partnerství TTIP má eh, obrovský potenciál vytvořit pracovní místa a přispět dalšímu růstu. Pokud to bude skutečně ambiciozní dohoda, která nám přinese konkrétní regulační řešení. Musíme ovšem vše nastavit eh, správně, to znamená, že důležitá je podstata celé věci a ne čas, který máme k dispozici na vyjednávání. Míra současné eh, ochrany nesmí být v žádném případě v žádné oblasti snížena. To znamená, že se musíme přidržet současné evrops- současných evropských eh, standardů a demokratické kontroly. Snažíme se najít společný přístup ke zdravotnictví, životnímu prostředí, práci, ochraně spotřebitelů a tak dále, ale nemůže to vést ke snížení standardů, k dalším zbytečným nákladům, duplikaci kontrol a tak dále. Pak je tady také strategická dimenze pro regulační práci. Pokud se nám podaří shodnout se s dalším velkým obchodním partnerem, stane se to základem pro budoucí mezinárodní spolupráci a vytvoření globálních standardů. Za čtvrté, důležité jsou investice a především eh, arbitráž v případě investic, takzvaný mechanismus ISDS, s čímž je spojena celá řada obav. Na toto bych se dovolila eh, nyní konkrétněji zaměřit. Eh, jak víte, již dlouhou dobu se různé mechanismy řešení sporů eh, používají a já si myslím, že je možné vytvořit takový systém, který bude řešit eh, problémy lidí. Musíme vytvořit jasná pravidla, jak se vyhnout zneužívání mechanismu ISDS, eh, z čehož mají mnozí obavy, zavést transparentnost do tohoto systému a zajistit, že ISDS nebude používán proto, abychom zabránili právu regulovat veřejný zájem. To musí být naším hlavním principem ve všech budoucích vyjednáváních. A já si myslím, že Přesně to docílila komise v rámci dohody CETA, která bude příští rok předložena Evropskému parlamentu ke schválení. Celý text už je mimo jiné na webových stránkách Evropské komise. Pokud jde k TTIP, tak zde jsou určité obavy, pokud jde o začlenění mechanismu řešení sporů mezi investorem a státem ISDS. Předseda Juncker se zavázal tady v Evropském parlamentu během plenárního jednání 15. července nepřistoupit na jurisdikci reakci eh, na omezení jurisdikce soudů v Evropské unii zvláštními režimy pro řešení sporů s investory. To znamená, že i v této situaci bude nadále platit eh, zásada právního státu a zásada rovnosti před soudem. Vyjednávání samozřejmě dále probíhají a problém bude potřeba vyřešit. My jsme také zahájili rozsáhlé veřejné konzultace, pokud je o budoucnost ochrany investic a uvidíme, jaké konkrétní návrhy z této konzultace vzejdou. V tuto chvíli je tedy kapitola o ISDS zmrazena a těším se na další diskuzi o této věci s vámi. Za čtvrté, Během několika prvních měsíců své práce budu chtít posoudit eh, současné cíle a dosažený pokrok a výsledky svého posouzení předložím do konce roku. Ale je tady jedna oblast konkrétně, o které bych se, pane předsedo, eh, chtěla nyní konkrétně zmínit a jedná se o transparentnost. Musíme prokázat, že nevyjednáváme nic tajně mimo za oči veřejnosti a já si myslím, že na této věci je potřeba zapracovat a za, zasadím se o to. Zasadím se o větší transparentnost, pokud jde o evropské návrhy, pokud jde o vyjednávání mm, typ. Budu publikovat eh, seznamy všech jednání, již jsem se eh, zúčastnila nebo kterých se zúčastním, což jsem dělala i dříve jakožto komisařka. Budu spolupracovat s organizacemi občanské společnosti, se sociálními partnery, bude to pro mě osobní priorita. Budu řešit eh, také problémy, které zajímají eh, vás. Jsem připravena zajistit, eh, aby všichni poslanci Evropského parlamentu měli možnost obeznámit se s, s dokumenty o vyjednávání, které jsou nyní, pokud jde o přístup k ním, omezeny. Nicméně je potřeba, abychom zajistili mm, pravidla pro dodržení důvěrnosti takových eh, dokumentů. Vážení poslanci, TTIP je určitě jednou z největších výzev pro obchodní politiku Evropské unie v následujících letech, ale obchodní politika EU se neomezuje na transatlantické vztahy. Jsem zapojen do programu jednání, který je bezprecedentní a jehož aplikace může přispět k vytváření milionů pracovních míst a přinést rozhodující podporu růstu a investicím, které Evropa tak potřebuje. Když jsem připravovala toto slyšení, tak jsem zjistila, do jaké míry obchodní politika může být technickým a suchopárným tématem, ale vidím, že vlastně se týká každého z nás, týká se všech našich politik a přímo ovlivňuje úlohu Evropě ve světě. To je otázka, kde každý by měl mít možnost se vyjádřit. A právě proto toto slyšení je tak důležité. Zastupitelské demokracie, jako je naše, je právě na parlamentu, aby vyjadřoval názory a přání občanů. Obchodní politika nemůže uspokojivě řešit eh, společenské otázky, kterým čelí bez legitimity, kterou jí udělujete. Záleží mi tedy na tom rozvinout s vámi velmi úzký pracovní vztah, pokud mě potvrdíte na tomto místě. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a jsem vám k dispozici, abych odpověděl na vaše otázky. Děkuji.